v našem programu máme následující otázku k ústnímu zodpovězení. Týká se politiky soudržnosti po roce 2013. A já bych chtěl nejprve dát slovo autorovi této otázky, což je paní eh, Hybner. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Před třemi lety provedla, eh, byla provedena revize regionální politiky. Eh, Ehm, následovala po to, co došlo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Nebylo to náhodou, že v roce 2006 Evropská politika soudržnosti měla jako hlavní prioritu Lisabonskou, Lisabonskou strategii posílení konkurence, klimatické změny, efektivitu, ehm, otázky týkající se investic do nových dovedností, nových kvalifikací a celkovou kvalitu života lidí. Myslím si, že E, naše politika soudržnosti pro období 2007 až 2013 se všechny tyto věci projevují a budou se projevovat i pro další období, protože my se domníváme, že je potřeba, abychom vždy anticipovali změnu a neřídili se pouze změnami, ke kterým již došlo. Proto jsme také vydali e, příslušnou zprávu. Účelem této zprávy bylo e, podívat se na to, jak by měla vypadat naše politika soudržnosti po roce 2013. V současné době jsme připraveni poprat se se všemi úkoly, které, před nás e, budoucnost, které nám budoucnost přinese. Co se týče toho balíčku hospodářské obnovy, tady je potřeba eh, to propojit také se strategií exitu a také s otázkami, které souvisí se strukturální transformací a udržitelným růstem. Ale tato, tato um, ústní otázka se týká budoucnosti. Uh, Eh, Evropa v budoucnosti bude potřebovat kolektivní akce, tak aby byla schopna reagovat na očekávání občanů, kteří v současné době jsou občané, kteří si jsou vědomi svých práv, vědí, jak, eh, čas, jak hodně eh, záleží na volbě, kterou dělají politici. To se také projevuje v průzkumech veřejného promění. Jacques Delors jednou řekl, že evropský jednotný trh je otázka konkurence, konkurence, která je stimulující a která nás činí silnějšími, která posiluje solidaritu mezi námi a upevňuje naše vazby. To je také to, co vlastně mm, způsobuje, že eh, jižní, eh, že jednotný trh funguje, čili konkure, konkurenceschopnost, solidarita, to jsou ty základní body. Eh, léta již hovoříme o potřebě mobilizovat eh, potenciál všech evropských regionů a měst. Logika a také naše zkušenosti nám ukazují, že tato mobilizace se ukazuje být nejefektivnější tehdy, kdy vychází z, z evropské správy a řízení věcí na regionální úrovni. Myslím si, že již jsme eh, prošli eh, testem subsidiarity a zjistili jsme, že subsidiarita je pro Evropu dobrá. Politika eh, soudržnosti je moderní politika, která vychází ze spravedlnosti a efektivnosti. Ehm, a spojuje eh, přístup jak ze zhora dolů, tak z dolu, ze, ze zdola nahoru. To všechno posiluje místní flexibilitu. Musíme pokračovat eh, v tomto směru, musíme posílit zprávu a řízení věcí, ale nesmíme přitom eh, opouštět některé principy, které jsme si stanovili. Uh, Eh, některé tyto věci jsou hluboce zakořeněny, to znamená hlavně princip subsidiarity je hluboce zakořeněn v této oblasti. Myslím si, že můžeme udělat daleko více, hlavně na místní úrovni. Ti, kteří říkají, že politika soudržnosti se dá limitovat pouze na eh, Brusel nebo na ty centrální vlády, tak ti nerozumí tomu, že kdybychom skutečně ještě touto cestou vyloučili regiony, tak to všechno by bylo z ekonomického hlediska eh, nemoudré a nebezpečné z hlediska politického. Nesmíme nikoho vylučovat. Politika soudržnosti nás nesmí oddělovat z důvodu politických, sociálních a jiných by to měla být politika, která slouží nám všem. Měla by být společná nám všem, jako je nám společná naše společná uh, měna. Myslím si, že to jsou věci, které se vzájemně jednak posilují a jsou také vzájemně propojené a na sobě závislé. Jsou to, je to jakýsi náš společný statek. Je eh, třeba si uvědomit, že existují problémy je pravda také, že ta diskuse, která se týká dalšího rozvoje po roce 2013, již byla veřejností eh, konzultována. Politika soudržnosti je politikou rozvoje, rozvoje na všech úrovních evropské správy a řízení a všechny tyto úrovně musí pracovat pro prospěch evropských občanů. Na závěr bych chtěla říci, že Evropa potřebuje novou energii, tak aby se byla schopná postarat se o svou budoucnost, aby se nějakým způsobem byla schopná renovovat. Je legitimní otázkou, odkud bude přicházet tato energie. Pro mě ta odpověď je naprosto jasná. Dnes tato energie by měla přicházet ze spoda. Dnes tato energie by měla být uvolněna eh, spoluprací na úrovni lokální, regionální a na dalších. A všichni přece máme stejné společné evropské cíle. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám děkuji, paní Hypner, a nyní jménem komise pan Samecký má slovo. Pane Pane předsedo, dámy a pánové, tyto otázky jsou velmi aktuální a ukazují, jak důležitá je politika soudržnosti a jak moc chcete, aby se i nadále stala součástí evropské integrace. Nyní, co se týče víceúrovňové zprávy, tak to je základní mechanismus, který umožňuje plnit priority politiky Evropské unie. Jednotlivé úrovně a zprávy jsou stále více propojeny, jak se ukázalo v konsultačním dokumentu, eh, který komise spustila ke strategii 2020. A myslím si, že právě naše práce je dobrým příkladem víceúrovňové zprávě. Využíváme totiž znalosti z místní úrovně a spojujeme je se strategickým směrováním na úrovni komise a také koordinujeme práci mezi jednotlivými vládami. I výbor regionu ve své bílé knize z roku 2009 o tomto hovořil a apeloval na komisi, aby více podporovala víceúrovňovou zprávu a řekla, tento dokument řekl, že eh, to může navíc na pomoci k úspěchu dalších politik. K vašim dvěma otázkám, které se týkají případného opuštění od cíle 2 a o přístupu všech regionů k této politice. Co se týče do roku 2013, platí to pro všechny regiony. Co se týče období po tomto roce, zatím komise nemá jasnou pozici. Co se týče třetí otázky týkající se zeslabování principu adicionality, toto je jednou ze základních zásad politiky soudržnosti. Následně tedy strukturální fondy nebudou nahrazovat eh, veřejné či jiné eh, výdaje členských států. A následně tedy eh, intervence Evropské unie budou mít skutečný evropský dopad a přispívá to k přidané hodnotě regionální politiky. Teď k regionální dimenzi politiky soudržnosti po roce 2013. V Lisabonské smlouvě byl zachován cíl snižovat disparitu v rozvoji jednotlivých rozvojů. Zmiňuje také, že je potřeba posilovat rozvoj těch regionů nejméně rozvinutých. Máme to zakotveno v článku 174. Článek 176 kromě toho hovoří o tom, že Evropský fond regionálního rozvoje má za cíl řešit hlavní nevyrovnanosti mezi jednotlivými regiony, a to různými nástroji. Má také na pomoci k rozvoji regionů, ve kterých, um, ve kterých um, přestává, přestávají fungovat určitá průmyslová odvětví. Ještě jednou, pokud dovolíte, bych vás chtěl upozornit na konzultační dokument ke strategii Evropská unie 2020. Žádáme v něm o aktivní podporu sociálních partnerů i občanské společnosti a uznáváme, že provádění této vize ve všech regionech bude nezbytným předpokladem jejího úspěchu. Komise si zatím neustanovila jasnou pozici, neví přesně, jakou roli bude tato politika hrát v eh, této strategii. Nicméně tato politika má možnost mobilizovat jednotlivé aktéry a k tomu, aby společně plnili tyto evropské cíle. Nyní k vaší otázce, zdali je cílem komise a eh, publikovat bílou knihu k teritoriální nebo územní soudržnosti. Bílá kniha týkající se této politiky zatím není plánována. Výsledky diskuse k zelenému papíru budou, zelené knize, pardon, budou zapracovány do celého balíčku, který bude platit pro období po roce 2013. Bylo to připraveno v rámci šesté zprávy o soudržnosti. Podle nové smlouvy tato zpráva má být předložena v roce 2010. Nyní k vaší otázce, která se týká role Evropského sociálního fondu v politice soudržnosti. Naším cílem je vyrovnaný a trvale udržitelný rozvoj a politika soudržnosti je nezbytná pro splnění evropských cílů. Platí to i pro Evropský sociální fond, který bude plnit své cíle, které vyplývají z kapitoly 11 nové smlouvy. Dosažení takovéto soudržnosti se vyžaduje příslušné politiky a investice z různých úrovní. Investice do lidského kapitálu z ESE jsou důležitým prvkem a chceme-li dosáhnout globální znalostní ekonomiky. K vaší otázce týkající se role této politiky eh, v celkovém komplexu politik Evropské unie. Eh, tato politika je největší investicí. Ve svém sdělení o politice soudržnosti a investování do reálné ekonomiky se právě hovořilo o tom, že tato politika je důležitá, chceme-li se soustředit na plnění cílu Lisabonské strategie, tedy investovat do lidí, do výzkumu, do prioritních infrastruktur a do energetiky. V tuto chvíli se soustředíme na to, aby plánované investice proběhly ve spolupráci s národními místními orgány a to, co nejefektivněji. Vyžaduje si to spolupráci mezi jednotlivými složkami komise, ale také zároveň mezi komisí a místními a národními orgány. Praktickým příkladem spolupráce mezi službami komise je vytvoření praktického průvodce pro evropské financování v oblasti inovace a výzkumu tak, aby potenciální příjemci se vyznali v, ve třech aktuálních nástrojích a kromě toho také hovoříme o možnosti koordinovaného přístupu. Je potřeba sladit tuto politiku také s politikou zaměstnanosti. Kromě toho také se doplňují jednotlivá opatření v této politice a v politice rozvoje regionu. Vyplývá to jasně ze směru stanovených pro obě dvě tyto politiky. Doufám, že se mě podařilo odpovědět na některé vaše otázky a těším se na zajímavou rozpravu. Já vám děkuji, pane Samecky, a nyní budou hovořit zástupci jednotlivých politických eh, skupin. Nejprve pan Van Nistelrooy na dvě minuty. Já vám eh, děkuji, pane předsedo. Naše dnešní rozprava se dotýká hodnocení, eh, velmi důkladného hodnocení politiky soudržnosti Evropské unie. A Evropský parlament požadoval, abychom v polovině období vyhodnotili fungování této politiky také s tím, že ten horizont roku 2020 eh, se čím dál tím víc eh, blíže. Nicméně jsme zjistili, že v tom takzvaném non-paperu jsme žádné pořádné hodnocení nenalezli. Říkám to bez obalu. Myslím si, že nová komise by měla před parlament eh, předstoupit a předložit nový dokument, protože jinak je to výsměch, výsměch regionální politice. Chceme mít eh, znalostní ekonomiku, chceme mít otevřenou ekonomiku, to všechno jsou cíle, které jsme si společně stanovili a regionální politika představuje jakýsi integrační rámec pro plnění těchto cílů. Podívejte se na klimatické změny, na Lisabonskou strategii. To všechno jsou věci, které probíhají na úrovni regionu a měst. My, eh, tedy EPP, bychom se chtěli více zaměřit na politiku soudržnosti a tím podporovat solidaritu mezi regiony. Také proto, abychom eh, naplnili cíl 2 a k tomu se komise jasně nevyjádřila. Jde o to, že bohaté regiony mají jisté výhody a rozdělování rozpočtu na evropské úrovni v rámci toho hodnocení poloviny období nemá žádný smysl, nemá vůbec cenu se tomu věnovat. Víme, že v této fázi, v době hospodářské krize, je potřeba Eh, mít tento rozpočet na regionální politiku a vidíme, jakým tempem jsou ty prostředky eh, vynakládány. Na jihu zemí, odkud pocházím já, už jsme použili značnou část těchto prostředků například na inovace a další podobné věci. A my jsme připravili zprávu o synergiích mezi různými oblastmi, abychom těch prostředky mohli lépe využívat. A dovolte mi ještě jednu otázku na komisi. Vy jste říkal, že jste nesestavili bílou knihu k této otázce, ale je to parlament, který v rámci spolurozhodování by měl o něčem takovém rozhodnout a pokračovat v této diskusi. Děkuji vám, pane Van Nistelrooy, a nyní bych chtěl dát slovo paní Angele Krell na dvě minuty a půl. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Já jsem si představovala, že ten úvod do problematiky bude o něco napínavější, než byl. Myslím, že se všichni uvědomuje, že po roce 2013 se naše regionální politika musí změnit. Máme jiné cíle a jiné podmínky než před deseti lety. A moje politická skupina eh, klade velký důraz na solidaritu mezi regiony. To je něco, na co nemůžeme rezignovat. Myslíme si, že všechny regiony by měly mít příležitost se podílet na této politice a pro nás to znamená také, že musíme odmítnout jakýkoliv pokus renacionalizovat politiku soudržnosti. To potřebujeme celoevropský přístup a myslím, že je to také příležitost pro evropské občany, jak se identifikovat s Evropskou unii. Dále před námi stojí otázka, co všechno v této politice musíme změnit. A já si myslím, že v příštích několika letech bychom se měli zaměřit na diskusy o prioritách, které chceme podporovat v rámci této politiky. Nemůžeme podporovat úplně všechno. Na to nemáme dostatek prostředků. Měli bychom se koncentrovat na několik dobře zvolených priorit, například na budování infrastruktury v nových členských státech, Měli bychom se zaměřit také na podporu inovací, vědy a výzkumu a e, roz, současně bychom měli v hlavě e, bychom se měli uvědomovat, že musíme podporovat i procesy demografických změn, klimatických změn, všechny otázky spojené s budoucností Evropské unie. Podle mě to musí být úkolem nás všech, Měli bychom také se zaměřit na podporu i městských oblastí, vzhledem k tomu, že 80 evropských občanů žije ve městech nebo městských oblastech a rozvoj venkova eh, se pořád odděluje od té politiky soudržnosti eh, a podporuje se v rámci zemědělské politiky. My bychom byli pro eh, větší propojení těchto dvou přístupů. Nevím, jestli eh, se to podaří, ale měli bychom minimálně si tento požadavek eh, stanovit. A v neposlední řadě, a v tomto smyslu mi odpověď komise nepřipadala dostatečná, bychom se měli zaměřit také na vzdělávání, na odbornou přípravu, na kvalifikaci a to od raného věku po celoživotní učení, což ale také znamená, že Evropský sociální fond do této práce musí být více zapojen. A neměli bychom se tedy věnovat nějaké diskuzi o tom, jak Evropský sociální fond zrušit, protože ten má nezastupitelnou roli. Měli bychom posílit eh, také eh, administrativní procesy, aby nebyly příliš složité. Děkuji vám. Eh, děkuji, paní Krell. Jménem LD dvě minuty má paní Husmanova. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Diskusem o strukturálních fondech a jejich reformě eh, má naprosto zásadní relevanci pro celou Evropskou unii, proto, abychom měli dostatečné finanční prostředky a zdroje, a to jak lidské, tak kapitálové. Musíme identifikovat eh, politiku soudržnosti, která zajistí blaho pro všechny naše občany. Tato politika byla a stále je uh, Eh, známkou, která je snadno kvantifikovatelná a která ukazuje míru evropské solidarity. Existují však obrovské rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony. To Existuje poměrně alarmující trend ukazující, že by mohlo dojít k dalšímu zhoršení situace, která by vyústila v izolaci. Vzhledem k tomu, že zastupuji jeden z nejchudších evropských států, chtěla bych vás vyzvat k tomu, abyste se věnovali hlavně těm regionům, které mají nízké příjmy. Strukturální fondy pochopitelně nemohou být všelékem. Musíme mobilizovat všechny vnitrostátní snahy a také vlastní zdroje, ale pokud eh, nebude stejný přístup ke všem těmto oblastem, tak eh, se posílí ještě více tato vnitřní diferenciace v rámci Evropské unie. To všechno se projevuje sníženou podporou eh, pro některé regiony. Je potřeba vždy aplikovat eh, nejrůznější kritéria. Je potřeba aplikovat také věci, které mají nadnárodní význam. Proto země s nižšími i vysokými HDP mohou spolupracovat. Zaměstnanost je velice důležitou známkou toho, jak politika soudržnosti je integrována s dalšími politikami a dává nám přidanou hodnotu. Děkuji, děkuji paní Jusmanová. Jménem Zelených Dovolte, abych dal slovo paní Šreterové. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Málo záleží na tom, jaký význam přisuzuje Evropská komise politice soudržnosti. Politika soudržnosti je jádro evropských politik. A je to něco, co drží Evropskou unii pohromadě. Je to symbol solidarity a překonávání eh, národních eh, egoismů. Je to eh, něco, co slouží, nebo mělo by sloužit všem regionům. A proto v Evropském parlamentu máme velké obavy, že tato solidarita ustupuje do pozadí Myslím, že není příkladem dobré zprávy, když Evropská komise předkládá nějaký si strategický dokument místo toho, aby zahájila konzultace o tom, jak by tento mechanismus solidarity měl v budoucnosti pokračovat vzhledem k velkým výzvám, se kterými se v současnosti potýkáme, jako jsou klimatické změny, jako jsou demografické změny a vzhledem k tomu, kolik máme prostředků eh, v rozpočtu. Potřebujeme v každém případě reformu, ale tato reforma musí být eh, reforma, která podpoří udržitelný rozvoj ve všech regionech. Potřebujeme podporovat projekty, které budou vymyšleny eh, v terénu, na místě, v těchto regionech, a ne projekty, které budou vymyšleny na evropské úrovni. Musíme podpořit proces vzniku nových projektů. Máme takzvaný mechanismus LEADER, což je skvělá metoda, jak podporovat udržitelný rozvoj a jak zajistit účast všech zainteresovaných stran a myslím, že tato metoda dosahuje velké míry přijatelnosti, ale potřebujeme mít dobrou vůli komise, která neustále říká ano solidaritě, ano regionálnímu rozvoji, ale ráda určuje, jakým způsobem by to všechno měla eh, probíhat a nesmí to připadnout jenom národním vládám. Děkuji a nyní za ECR má slovo pan Vlasák na dvě minuty. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové

pan Angurakis na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Politika soudržnosti Evropské unie nejenom, že nesnížila rozdíly mezi regiony, ale, na druhou, eh, ale spíše je ještě zvětšila. Mnozí v Evropské unii souhlasí, že statistické údaje nevždy odpovídají skutečnosti. Přes nárůst těchto rozdílů to vypadá, že situace v roce 2013 bude ještě horší, a to zejména v těch oblastech, které jsou nejméně rozvinuté. Politika soudržnosti chce osladit tuto hořkou pilulku a zatajit nám skutečnost, že tady jde o to, jak poskytnout více kapitálu těm, kteří ho zas tak moc nepotřebují. Je to nadvláda plutokracie a jde také o prosazení volného trhu. Všechno to se objevuje v Evropské strategii pro rozvoj do roku 2020. Já si myslím, že potřebujeme nové formy zprávy, tak jako to chce naše strana PASOK v Řecku. Měli bychom mít nový systém územní zprávy. A jsme proti této politice soudržnosti. A pane předsedo, chci, abyste vyvinul svůj eh, vliv na to, aby požadavky pracovníků byly splněny. Jménem, eh, pan Baften. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče této politiky soudržnosti pro roce 2013, eh, jsme měli k dispozici eh, dokument, který se nám, k nám dostal omylem a v podstatě zdokazuje to, že všechno by mělo být národně koordinováno to by eh, znamenalo, že v podstatě postavíme na hlavu ten, ty základní principy. Eh, teď je přijímán přístup eh, sektorový místo toho, aby bychom přijali přístup, který odráží současné struktury. To všechno by vedlo k tomu, že by vlastně některé státy pouze měly možnost redistribuovat finanční prostředky. Ty státy, které by měly vstoupit do budoucnosti, by potom vlastně se musí řídit rozpočtovou situaci tak, jak je teď, jaká existuje teď v současné době. Ehm, Velká eh, Británie velice eh, často se dostává do situace, kdy musíme financovat eh, jiné. Myslím si, stále méně zemí bude muset financovat stále více. To souvisí také s naším rabatem. Myslím si, že místo toho, abychom měli zajištěnou podporu pro Wales, tato podpora půjde do nových zemí. Takové země, jako je eh, Norsko nebo eh, Švýcarsko, by si měli také uvědomit, že budou muset eh, platit za jiné. To všechno znamená, že v současné době jsme svědky toho, že Evropa se stává více federalizovanou a více integrovanou a přitom eh, zanedbáváme eh, v podstatě některé otázky, které souvisejí se základními právy. Eh, myslím si, že se jedná jako se vlka v ovčím, v berančím rouchu Eh, často hovoříme o tom, že eh, musíme posílit eh, obchod, zemědělství a tak dále, ale to všeho nemůžeme dosáhnout v případě, že bude pokračovat i nadále ta byrokracie, které jsme svědky. To všechno se ještě snoubí se zrůstajícím počtem imigrantů do Velké Británie. Myslím si, že budeme skutečně se potřeba postarat o to, aby i takové regiony, jako je Wales, měly možnost přístupu k větším finančním prostředkům. Uh, co se týče těch nových eh, uvolňovaných strukturálních fondů, jak k tomu dostali v roce 2015, tak tam eh, eh, budeme svědky určitého rizika, že občané Velké Británie se dostanou do situace, kdy nebudou mít vůbec možnost vyjádřit svá práva a nebudou tato práva mít zaručena. Myslím si, že eh, revize rozpočtu by se měla postarat o to, aby všechny členské státy vlastně se přihlásily k většímu zadlužování. Eh, přitom to může znamenat ve svém důsledku další ztrátu pracovních příležitostí u nás ve Walesu. To všechno nebude mít žádný prospěch pro naše občany. Naopak budou eh, stát čelem obrovským problémům. Myslím si, že snížení podpory eh, pro Wales bude mít dopad na celou Velkou Británii. Bude mít obrovský dopad hlavně na zemědělský sektor. Pane předsedo, lid Walesu a lid eh, Velké Británie by mělo mít možnost vyjádřit v referendu svůj vztah k Evropské unii, tak abychom věděli, kdo vlastně nám vládne, jestli Westminster nebo Brusel. Děkujeme, pane Paftne. Nevidím tady pana Kolniše není v sále. Takže dám slovo dalšímu řečníkovi, což je pan Píper na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Měli bychom si na okamžik představit, jak by vypadaly evropské regiony bez regionální politiky. Mnoho městských a venkovských eh, oblastí by vyšlo jako poražení z eh, procesu strukturálních, eh, procesu strukturálních změn. Regionální politika ale nemůže eh, se soustředit na, ty oblasti, na stejné oblasti jako dosud. Měli bychom se více zaměřit na propojování mezinárodních sítí a na podporu zaměstnanosti a vzdělání. Evropa bez regionální politika by, dámy a pánové, znamenala, že naše společenství by ztratilo svou tvář a proto se znepokojeně vnímáme signály z komise, že chce ochudit sociální dimenzi této politiky. A podobně vnímáme také požadavek na tom, že úplně ztratíme ze zřetele politické aspekty a že to povede k renacionalizaci regionální politiky. Myslím, že bez regionu nelze provádět regionální politiku. Musíme se naučit je lépe zapojovat. Eh, víme také, že v oblasti energetiky, v oblasti demografie, klimatických změn tady existují nové výzvy a tomu bychom měli přizpůsobit eh, regionální politiky, vytvořit nové struktury. A já bych byl také rád, kdyby příspěvek regionální politiky bylo možné lépe měřit, a kdyby existoval systém eh, vážnějších sankcí pro ty členské státy, které špatně provádějí regionální politiku. Musíme více prostředků, více efektivnosti, více transparentnosti a v tomto smyslu očekáváme nové návrhy na politiku soudržnosti Evropské komise. V každém případě ji potřebujeme a nemůžeme souhlasit s nacionalizací této politiky. Děkuji mnohokrát, pane Pípře a nyní bych chtěl dát slovo panu Stavra Kakesovi a to na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasím s předřečníky a rád bych dodal, že kohezní politika pro období roku 2013, která činí následující věci, není přijatelná. Za prvé, diskriminuje mezi jednotlivými regiony tím, že chce upustit od cíle 2 Chce renacionalizovat politiku soudržnosti a řadu úrovní vlády plně vylučuje z rozhodování. Naše vize pro budoucnost politiky soudržnosti spočívá v tom, že tato politika by nadále měla být společnou evropskou politikou prováděnou ve všech regionech. Měla by to být politika dostatečně financovaná na to, aby dosáhla svých cílů, měla by mít jednoduchá implementační pravidla tak, aby přidávala na hodnotě přinášela novou hodnotu. Ze strategie pro rok 2020 mám určité obavy, protože se v ní neodkazuje k politice soudržnosti, přičemž tato je dokonalým nástrojem pro dosažení cílu Lisabonské strategie a ukázalo se, že přináší hodnotu navíc. Politika soudržnosti to dobře dokazuje tím, že byla důležitou součástí plánu hospodářské obnovy tato politika musí být politikou růstu a zároveň politikou solidarity, politikou pro všechny evropské občany. Některé části Evropské komise to ale ignorují, protože mění eh, principy podkládající politiku soudržnosti. Určitě o tom budeme eh, komisi připomínat. Děkuji mnohokrát, pane Stavrakakisi, a nyní na minutu a půl pan Týrer. Děkuji, pane kolego, vážení kolegové. Podpora regionu a strukturální změny to je něco, co potřebujeme ve světle současné hospodářské situace, ale v obcích, ve městech a v regionech působí různí aktéři, kteří spolu každodenně spolupracují a proto bychom jim měli poskytnout integrovaný přístup. Ten bychom měli eh, zachovat. A já si myslím, že Evropská komise by v budoucí politice soudržnosti měla dbát více na malé a středně velké podniky a na potřeby malých obcí a měst. Rozhodně potřebujeme investice do infrastruktury, ale v první řadě bychom měli zajistit, aby docházelo k převodu nových moderních technologií do malých a středně velkých podniků a abychom podporovali vznik nových pracovních můst. Tak by podle mě měla vypadat nová eh, politika soudržnosti Evropské unie. Děkuji vám, pane Tojrere. A dalším řečníkem je pan Alfonzi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že mě dobře slyšíte. Za skupinu zelených bych chtěl říci, že politika soudržnosti je jádrem evropské solidarity. Evropa se tím posiluje. Pokaždé, když jak nějakým způsobem vyjadřujeme naši solidaritu. Pro nás je to naprosto zásadní otázka. Evropská unie by měla eh, zohlednit následující principy. Územní soudržnost by měla být uhelným kamenem této politiky a měla by se projevovat také v rozpočtové oblasti. Za druhé, Rozsah eh, regionálních partnerství by se měl odvíjet od regionu samotných. Renacionalizace této politiky je pro nás nepřijatelná. Za třetí, Evropská unie by měla také napravovat největší eh, nedostatky, které existují v sociálně hospodářské oblasti a měla by pomoci těm oblastem, které mají největší problémy a které se potýkají se strukturálními znevýhodněními. Například eh, jsou to odlehlé, ostro, odlehlé ostrovy. Je potřeba diferenciovat samozřejmě podle toho, jak jsou jednotlivé regiony bohaté, ale Evropská unie by měla přispět těmto regionům vždycky, když eh, jsou ohroženy hospodářským vývojem. Děkuji vám, pane Alfonzi, a teď pan Ernst na minutu a půl. Paní Ernst. Děkuji vám, pane předsedo. Naše diskuse je naprosto zásadní pro budoucí charakter Evropské unie. Jde o to, jestli budeme podporovat trh a nebo sociální politiku. Dokument komise týkající se budoucnosti této politiky je nepřijatelný. Strukturální fondy musí být posíleny a ne e, sníženy. Evropská unie musí vydávat více peněz na překonávání ekonomických a sociálních rozdílů. Říkám to otevřeně, renacionalizace i jenom částí současné politiky soudržnosti by pro znevýhodněné regiony, zejména v Německu, ve východním Německu tedy, měla eh, velmi závažné dopady. Eh, po posledním eh, rozšíření Evropské unie se také projevily, regi, projevily rozdíly mezi regiony a ty ještě dále rostou. Měli bychom eh, zohledňovat eh, ekonomicko-sociální rozdíly v těch regionech, které leží pod úrovní 45 eh, HDP všech ostatních. Jinak ty dopady budou ničivé. Měli bychom se zaměřit také na podporu městských oblastí. I to je důležitá, důležitý aspekt politiky soudržnosti. Tady leží velký potenciál pro hospodářství a pro finance, protože to jsou oblasti, které byly velmi postiženy hospodářskou krizí. A ještě k příhraničním regionům jako poslankyně z Německa bych vám chtěla říci, že musíme do těchto oblastí velmi investovat a mám velké obavy, že komise eh, tomu nevěnuje pozornost. <coughs> Děkuji paní Ernstová. Pan má dvě minuty. Děkuji. Určitě jste se i vy doslechli, že ve výboru pro regionální rozvoj pane velké znepokojení od té doby, kdy komise předložila svůj strategický dokument, protože ten souvisí s rozpočtovou reformou po roce 2013, tedy až do roku 2012 a e, projevily by se tady velké změny, velké škrty. Znamenalo by to ústup od strukturální politiky, došlo by k velkému omezení zásady subsidiarity a více stupňové zprávy. To jsou všechno pojmy, které jsou obsaženy v Lisabonské strategii. Jde tady také o vyškrtnutí cíle dvě, což je politika zaměstnanosti. A poté, kdy eh, každý členský stát, prakticky má tyto regiony s cílem dvě, tak eh, by se jich to velmi výrazně dotklo. Rozdíly mezi novými nebo budoucími eh, členskými státy v jeho východní Evropě eh, a těmi staršími jsou tak velké, že je potřeba na tuto oblast věnovat více prostředků, také ve světlo krize. Myslím, že je evidentní, že Eh, tento návrh už předpokládá postupný vstup Turecka do Evropské unie, už je to naplánováno a vyčlenili se na to obrovské prostředky. Ale já chci říci naprosto jasně, že eh, regionální politika by měla podporovat soudržnost a vyrovnávat rozdíly a měla by být eh, efektivnější. Bez zapojení regionálních partnerů se nám nepodaří tyto cíle naplnit. Ani vystoupení pana Baroza, ani vystoupení paní Danuty Hybner mě rozhodně nepřesvědčili o tom, že je politika soudržnosti na dobré cestě. Pane předsedo, naše skupina podporuje silnou politiku soudržnosti, která bude dobře financována. Jde o to, jak zajistit konvergenci jednotlivých regionů. Aby byla efektivní, musí být tato politika posílena a reformována. Parlament, Rada i Evropská komise by se měly postarat o co největší transparentnost Eh, vítám to, že vznikla eh, skup, pracovní skupina, která by se měla zabývat budoucností této politiky a dopady na rozpočet po roce 2013. A do toho by se měli zapojit všichni regiony, členské státy, komise i parlament. Není eh, myslitelné, že bychom Eh, vyškrtli z podpory všechny ty regiony, které jsou podporovány v rámci této politiky. Na evropské úrovni eh, teď se potýkáme s velkými nejistotami ohledně této politiky. Konec současného finančního rámce se blíží a blíží se tedy přijímání nových eh, finančních perspektiv, ale je potřeba zajistit stabilní financování této politiky. Stejně tak je nemyslitelné, že by byla tato politika renacionalizována. To by oslabilo regionální dimenzi politiky soudržnosti a my čekáme, že Evropská komise prokáže pevnou vůli a, a připraví eh, bílou knihu k politice soudržnosti. Co se týče eh, distribuce těchto prostředků, tak my jsme pro finanční spravedlnost a pro harmonický rozvoj regionu, který bude zohledňovat podmínky v terénu. Politika soudržnosti by se neměla zaměřovat pouze na ty nejchudší regiony, ale měla by pomáhat také ostatním, eh, zejména velmi odlehlým regionům a zámořským regionům. Měli bychom eh, jasně identifikovat priority, které chceme podporovat, tak, aby eh, všechny tyto prostředky byly spravedlivě rozděleny. Děkuji. Děkuji, pane Kareko. Teď pan Cortés, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ehm, komise, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych eh, pozdravil všechny sociální organizace, které pracují v současné době v Kodani v rámci summitu. Musíme obhajovat eh, politiku eh, soudržnosti a musí to být politika silná nejen proto, že přímo dopadá na konvergenci našich regionů a na další růst, ale také proto, že souvisí s, eh, viditelností a s profilem evropských projektů. Měli bychom také uvažovat o tom, že tato politika může sehrávat naprosto klíčovou úlohu pro další rozvoj. Je zásadní pro příští Uh, úspěch. Eh, trošku mi dělají starosti ty, tran, eh, ty přechodné eh, mechanismy, protože tyto mechanismy musí skutečně fungovat co nejlépe, tak aby pomáhaly dalšímu rozvoji regionům, které jsou jednak přihraniční, jednak mají určité ne- handicapy. Děkuji, pane Cortesi, pan Figuero, děkuji, děkuji, pane předsedo s určitými obavami sledujeme Um, Vývoj kolem reformy rozpočtu a to hlavně souvisí eh, s politikou soudržnosti a také se strukturou tohoto eh, rozpočtu v této době ekonomické krize a dále se prohlubující nerovnosti. Eh, tato politika je naprosto zásadní pro další hospodářský a sociální rozvoj. Musíme mít zcela přesně stanovené cíle v této oblasti. Nesmíme se pokoušet o jakékoliv renacionalizaci komunitních zahraničních politik, ať už je to například v oblasti rybolovu nebo v jiných eh, oblastech. To se týká hlavně těch periferních oblastí. Existuje celá řada eh, známek, které vlastně svědčí o tom, že dochází k určité redukci této soudržnosti. To souvisí s financováním nejrůznějších akcí a lidí, kteří nemají vůbec nic společného s myšlenkou soudržnosti. To je například Evropská strategie na rok 20, 2020 nebo politiky, které souvisejí s klimatickými eh, změnami. Také tím, že se eh, mění eh, kritéria způsobilosti, to je také věc, která je zásadní a musí být zohledněna v našich našich diskusích, eh, tak abychom byli připraveni na situaci po roce 2013. Děkuji, děkuji. Eh, pan Texera, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, Komisem Vážení členové, skutečně se jedná o mimořádně urgentní diskusi, která souvisí s naším rozpočtem. Musíme se také bavit o tom, jakým způsobem můžeme přispět v budoucnosti k udržitelnosti a transparentnosti. Eh, náš eh, rozpočtový eh, výhled musí vycházet ze solidarity a ze soudržnosti. Například Madeira má obrovské problémy v současné době a vyžaduje takovou tu podporu. Myslím si, že musíme mít vždy na paměti celou řadu věcí, když uvažujeme o politice soudržnosti. Komise hovoří o tom, že existují některé aspekty, které jsou naprosto zásadní, jako například větší flexibilita, zjednodušení Eh, jednotlivých těch nástrojů a také eh, soustředění se na to, abychom eh, dosáhli výsledků, které jsou zásadní, ale jsou určité věci, které nám musí dělat starosti, jako jsou například potřeby těch periferních oblastí. Já bych se chtěl zmínit o několika věcech v této souvislosti. Co se týče regionu, musíme se vždy zaměřit na tím, jestli neexistují alternativní řešení, jako jsou například řešení pro ty sektory, které nám bizejí přidanou hodnotu, jestli bychom neměli provádět určitou reorientaci některých sektorů Eh, protože eh, některá ta opatření v rámci cíle 2 mohou být kontraproduktivní v těch periferních eh, oblastech. Co se týče principu blízkosti, to jsou zase věci velice důležité. Vždy se musíme zaměřit na konkrétní regionální okolnosti. Za třetí, a to si myslím, že je také důležité, je potřeba zúraznit Eh, článek 349 smlouvy kde se hovoří právě o těchto periferních oblastech, kde se také hovoří o strukturálních fondech. Myslím si, že je potřeba eh, si uvědomit, že v těchto oblastech existuje velice těžká sociální a ekonomická situace a proto tyto regiony neustále čelí obrovským problémům, které vyžadují naši podporu. Děkuji. Děkuji, pane Texero. Teď dám vám slovo panu Olejničákovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kohezní politika dnes především v nových členských státech pomáhá budovat infrastrukturu, ať už se jedná o silnice nebo železnice. Díky této politice v nejbližší budoucnosti vznikne řada pracovních míst. Velmi důležité jsou také investice do ochrany životního prostředí. Oceňujeme účinnost stávající politiky a otázka ale je, co bude následovat po roce 2013. Evropský parlament by měl jasně říci, že nesouhlasí s tím, aby byla renacionalizována politika soudržnosti. Po roce 2013 by politika soudržnosti vzhledem k tradiční podpoře tradičních mechanismů by měla podporovat vědu, výzkum, rozvoj, inovaci, vytváření moderních pracovních míst a bojování s klimatickými změnami. Politika soudržnosti by měla se také více týkat venkova. Je důležité, aby kohezní politika byla realizována v soul, ve spolupráci s regiony a makroregiony. Děkuji. A nyní pan Dojč na dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, já mám jenom několik eh, otázek, eh, a to velmi stručně. Jde o eh, důležitost eh, rozvoje venkova. 20 let po pádu berlínské zdi a 20 let po po eh, revoluci v Rumunsku se potýkáme s tím, že v nových eh, členských státech se situace ještě radikálně neproměnila. A já si myslím, že eh, kolikrát musíme přijímat velmi symbolická rozhodnutí. A naše solidarita by se měla projevat také v politice soudržnosti, protože to je jedna z těch základních politik. Pokud si členské státy mají být rovny, tak si eh, nemůžu, nedovedu představit, že by ty státy, eh, které vstoupily v roce 2005 a 2007, eh, neměly prospěch z politiky soudržnosti. A co se týče Evropské komise nemůžeme připustit, aby nám předkládala deklarace, které nic neznamenají a nic neříkají. Já jsem členem eh, příslušného výboru Evropského parlamentu a jako takový si myslím, že můžeme čekat, nebo bychom měli čekat od komise jasné odpovědi. A co se týče rozvoje venkova, tak jsem přesvědčen, že To by, měl být, eh, to by měla být základní část politiky soudržnosti. Je potřeba to podpořit a dále si myslím, že je velmi důležité se zamyslet nad tím, jak bychom mohli více integrovat tyto aspekty po roce 2013. Děkuji na minutu pan Alves. Děkuji vám. Hlavním, eh, politika soudržnosti je hlavní nástroj, který Evropská unie má pro to, aby všichni Evropané měli stejný potenciál bez na to, kde žijí. Je to nesmírně důležité proto, aby se šířilo v Evropě evropanství, abychom více efektivněji využívali společné prostředky. Já jsem velmi znepokojen návrhem Evropské komise. Nepřijímáme v žádném případě renacionalizaci politiky soudržnosti. Kdyby se to mělo odvíjet od eh, vůle každého členského státu, tak by to úplně skončilo a to rozhodně nemůžeme přijmout. A jak víme, ve smlouvách se také hovoří o tom, že evropské politiky Eh, musí zohledňovat potřeby eh, nejodlehlejších regionů a jejich potenciál je potřeba dále rozvíjet. Toho nedosáhneme, pokud eh, bychom se měli opírat o návrh, který nám předložila komise. Děkuji vám, pane Alvesi. A teď má slovo pan Kelly na dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Podobně jako moji kolegové, i já si dělám určité obavy eh, v souvislosti s eh, s některými trendy, které se objevily v těch interních dokumentech, eh, které se dostaly na veřejnost. Oblast, která mě dělá největší obavy, je ta otázka související s deprioritizací některých cílů. Myslím si, že tyto cíle byly naprosto zásadní pro eh, rozvoj venkova. Eh, mám tím na mysli například technologické parky, které eh, pomáhají nastartovat ekonomiku a budou nutnější ještě v budoucnosti. Eh, kromě toho vedou k větší eh, soudržnosti mezi regiony. Myslím si, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že eh, i uvnitř regionu jsou obrovské rozdíly a že, jsou ta, že je tady také nesmírná chudoba. Myslím si, že některá kritéria související například s národním HDP je chybný přístup. Myslím si, že Eh, je potřeba si uvědomit, že situace i v rámci jednotlivých regionů je často velice daleko nižší, než je průměr celostátní. Myslím si, že je potřeba využívat synergii mezi výzkumem, inovací a regionálním rozvojem. Eh, podobně jako mý, i moji kolegové, já si dělám starosti eh, s další budoucností politiky rozvoje venkova. Myslím si, že je to věc, která je naprosto zásadní přitom a není možné, aby se stala pouze součástí nějakých budoucích návrhu. To jsou věci, které jsou naprosto zásadní pro živou sociální strukturu každé společnosti. Myslím si, že je potřeba udělat víc také v oblasti boje proti podvodům. Vím, že došlo k, určitým, k určitému zlepšení během poslední doby, ale je potřeba se postarat o to, aby všechny peníze, které uvolňuje Evropská unie, se dostanou do těch rukou, kam patří, tak, abychom těmto lidem dali větší příležitosti a to v celé Evropské unii. Děkuji, děkuji pane Kelly. Dámy a pánové, teď budeme mít eh, catch the eye, neboli spontánní požadavky oslovit parlament. Já jsem měl obrovské množství žádostí, jsem obdržel, proto eh, skutečně vám už nemohu dát větší možnost. Paní Lukaševská. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podkarpatí, což je můj region, tam, pracují, tam pracuje, žijí velmi ambiciozní lidé, jsou tam skvělí podnikatele, vznikají tam nové prostředky, vzniká tam nové letiště a přesto je to stále jeden z nejméně rozvinutých regionů. Naše problémy nejsou proto, že bychom nechtěli, ale protože jsme eh, ohraničeni, omezeni svou infrastrukturou. Snažíme se to řešit. V rámci své činnosti nechceme žádnou almužnu, chceme pouze podpořit své iniciativy. Jde nám o to, aby narostlo narostla konkurenceschopnost našeho hospodářství, abychom řešili klimatické změny. Chceme ale, aby a, změny financování nebyly tak drastické, tak aby slabší regiony nezůstaly bez pomoci. Je důležité, aby tyto regiony realizovaly politiku soudržnosti, protože to povede k nejlepším efektům. Ráda bych také řekla, že politika soudržnosti vysílá velmi důležitý signál občanům, protože říká, že Evropa je solidární a že je potřeba se účastnit tohoto důležitého projektu. Děkuji. Sevská, la palabra por un minuto la señora Verheyen. Děkuji mnohokrát nyní paní Verheyen. Strukturální podpora regionu je zásadní eh, částí evropských politik a víme, že eh, si to také naši občané uvědomují a měli bychom tuto politiku využít pro překonávání demografických změn. To jsou všechno věci, které eh, fungují eh, v terénu na místní úrovni, protože velmi často jsou tam vymýšleny projekty, které jsou potom podporovány z evropských prostředků, ale prostředky by měly být využívány lépe, jasněji a jednodušeji. Je potřeba podpořit eh, hospodářský rozvoj v těchto regionech a proto bychom v budoucnosti prostředky neměli seškrtávat, ale spíše posilovat. Politika soudržnosti v Evropě potřebuje více jasnosti, efektivnosti a transparentnosti a také více zodpovědnosti členských států. A proto si myslím, že bychom měli zůstat u systému adicionality prostředků. A proto bych chtěla eh, požádat komisi, aby tato kritéria eh, zohlednila i eh, v budoucnosti. Děkuji mnohokrát, paní Ferhejen. A nyní pan Von. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velšsko to je asi nejvíce proevropská oblast v Evropské unii. A řada oblastí, řada jednotliv, je to asi proto, že řada jednotlivců i organizací mělo přístup k evropským fondům v rámci cíle 1. Takže pakliže budou schváleny návrhy komise, tak si myslím, že to bude mít opravdu drastické dopady právě v takových oblastech, jako je Velšsko. Bude to mít obrovské hospodářské i sociální dopady pro naše regiony. A proto si myslím, že je potřeba, aby všichni poslanci a poslankyně apelovali na komisi, aby předložila takové návrhy, které by pro nás byly přijatelné. Míním tím návrhy, které by umožnily všem evropským regionům dosáhnout na evropské fondy. A ty oblasti, které nespadnou po roce 2013 do konvergenčních regionů, by také měly mít zajištěno jakési financování do budoucnosti. Děkuji mnohokrát, pane Vogane, a nyní dávám slovo panu Golnišovi. Co, pane Golniš, jste konečně dorazil. Chtěl jste to dohnat, tak můžete, ale máte jenom jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem poslouchal s velkým zájmem vystoupení svých kolegů myslím, že v podstatě eh, z těch vystoupení vyplývají jenom dvě věci. Jednak je to celé to tajemství nebo mystérium toho non-paperu Evropské komise. A my eh, máme velká očekávání od toho, co nám teď komise řekne. A eh, druhá věc, to je trochu zvláštní věc, je to snaha redefinovat politiku soudržnosti. A to kolem úplně nové osy, což je to, co má se soudržností velmi málo společného. A teď hovořím o politice, eh, o zahraniční politice. Víme, že to je pro vašního vyslance, vaší vyslankyni Evropské unie velmi důležitá věc, ale eh, jež eh, zemědělská politika byla obětována na oltář volného trhu, ale já si myslím, že by bylo velmi zajímavé, kdyby nám komise více objasnila, jaké budou nyní cíle například souvisly s globálním oteplováním a jak to všechno souvisí s politikou soudržnosti. Já vám děkuji, pane Golniši. Pan Palone. Grazie, presidente. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím. E, já mám stejné obavy, jako mají moji kolegové. E, to souvisí hlavně s hospodářskou krizi a my doufáme, že se nám podaří v roce 2010 dosáhnout pozitivních HDP, ale nemyslím si, že můžeme říci, že tato krize již skončila. Myslím si, že e, hospodářská krize skončí, až budeme mít také e, zlepšenou zaměstnanost. To souvisí pochopitelně také s investicemi. A myslím si, že cíl 2 e, e, by měl být dodržen, protože je to velice efektivní nástroj právě při překonávání krizí. Toto je v zájmu nejen Itálie, ale celé řady dalších zemí, Eh, týká se to hlavně regionů, eh, které zaostávají a které potřebují posílit svou konkurenceschopnost. Eh, myslím si, že kdybychom nechali tyto regiony svému osudu, tak to by bylo skutečně velice špatné a týká se to celé řady regionů, včetně regionu středozemí. Děkuji, pane Palony. Pan Regner, máte minutu? Paní, paní Regnerová. Všichni hovoří o evropském sociálním modelu, ale já si myslím, že to se neprojevuje příliš rozpočtu této politiky. Já bych si přála, aby Evropský sociální fond byl vyčleněn, aby byl samostatný, finančně posílený, aby byl flexibilnější. Eh, posílení prostředků by se mělo projevit během tého sedmiletého finančního období. A potom by bylo možné, aby všechny regiony měly k dispozici dostatek prostředků, aby mohly dohonit spoždění eh, nebo zaostávání, protože až dosud jejich potřeby nebyly příliš zohledňovány. ESF by měl se více zaměřit na problémy na pracovním trhu, jako je vysoká zaměstnanost, malá zaměstnanost žen, eh, příliš mnoho studentů, kteří předčasně ukončují školní docházku a tak dále. Děkuji mnohokrát, paní Regner. A nyní paní Kraca na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že rozhodnutí výboru, aby dnes proběhla tato rozprava, bylo velmi dobré. Byla to zajímavá rozprava, v rámci které jsme se zabývali různými tématy a různými dimenzemi politiky soudržnosti po roce 2013. Kromě toho jsme se také zabývali budoucím, budoucí povahou Evropské unie. Myslím si, že tato diskuse probíhá v zajímavou chvíli. Na jednu stranu byla přijata Lisabonská smlouva, která přispívá k integraci v Evropské unii, ale na druhou stranu stále ještě pocitujeme dopady otřesů finanční krize, které ukázaly, jak důležitá byla solidarita v Evropské unii pro zbližování ekonomické úrovně jednotlivých jejich částí. Ráda bych, aby se Evropská komise vyjádřila k dvěma důležitým bodům, o kterých jsme se tady zmínili v této rozpravě. Za prvé, proběhnou určitá inovativní opatření v oblasti renacionalizace politiky soudržnosti? A za druhé, jakou budoucnost vidíte pro cíl 2? To je důležité pro celý trh Evropské unie. Děkuji, paní Graca. A nyní má slovo pan Kalembach. Pane předsedo, já vidím náš úkol v tom vytvořit rámcové podmínky pro to, aby lidé ve všech členských státech, v těch regionech, kde žijí, měli co největší možnou kvalitu života. Nicméně tyto podmínky jsou v současnosti od sebe velmi odlišné a proto potřebujeme dostatečně vybavený eh, finančními prostředky společný fond. A myslím, že to musíme rezolutně prohlásit, že nechceme žádné snižování prostředků, nechceme renacionalizaci ve prospěch eh, vlád a chceme podpořit ten pozitivní vývoj, který v současnosti máme. Potřebujeme mít transparentnější, podpůrný systém, potřebujeme mít nekomplikovaný přístup k těmto prostředkům, ale zároveň musíme zajistit také to, že prostředky jsou efektivně a správně vynakládány. Děkuji mnohokrát, paní Kadenbach. A nyní na jednu minutu má slovo pan Matula. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že tato diskuse k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013 je velmi užitečná. A to především, když bereme v úvahu to, že žijeme v době hospodářské krize. Rozdíly mezi úrovní rozvinutosti jednotlivých částí Evropy jsou stále příliš vysoké. Slabší regiony potřebují, aby politika soudržnosti pokračovala. Je potřeba zastavit a zvrátit rozevírání lůžek mezi jednotlivými regiony. Tento postup není třeba zeslabovat. Je potřeba zvýšit spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi a zprávy. Jednotlivé regiony by neměly mít pocit, že je eh, Evropská unie nechává postupně svému osudu. Řada politik bere v úvahu cíle politiky soudržnosti. Rumunsko se domnívá, že stávající politika soudržnosti by měla pokračovat i po roce 2013, a to tím, že budou dány dohromady regionální, strukturální a ostatní fondy. Děkuji mnohokrát, pane Matulo, a nyní vystoupí paní Papadopoulos a to na jednu minutu. Děkuji, děkuji paní, eh, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, že politika soudržnosti je hnacím motorem, eh, který povede k větší solidaritě a k větší soudržnosti. Současná krize způsobila celou řadu problémů a také znamená obrovský tlak na ty nejvíce zranitelné. Eh, vede to dokonce i v některých zemích k nepokoj. Myslím si ale, že tato současná krize také představuje určité možnosti pro nás. Je potřeba okamžitě zlepšit evropskou solidaritu, je potřeba v souvislosti s tím mít také takovou politiku soudržnosti, která si bude klas vysoké cíle, jejíž výsledkem bude zajištění eh, dobré eh, E, infrastruktury a také dobré přeshraniční spolupráce. Nesouhlasíme s renacionalizací, nesouhlasíme s byrokracií, e, nesouhlasíme s nedostatkem transparentnosti, e, nesouhlasíme s tajným přidělováním finančních prostředků a nesouhlasíme také s tím, že by se měl odstranit cíl 2, který, což by měl obrovský negativní dopad hlavně na celou oblast středozemí. Naopak chceme, aby více se mohly angažovat místní samosprávy. Jsme také pro další další reformy. Jsme také proto, abychom pokud budeme mít dostatečné finanční prostředky, dosáhli všech těch cílů, které jsme si stanovili do roku 2020. Budu již končit, pane předsedo. Já také jsem proto, abychom poskytovali pozitivní, abychom pozitivně přistupovali k těm vzdáleným regionům. Paní Papado, děkuji. Pan Luhan, máte minutu. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, kolegové, v současné době jsme svědky potřeby obrovského posílení koordinačních mechanismů. Místní zastupitelstva velice často musí řešit sociální rozdíly a sociální problémy, které souvisejí s politikou, kterou nejsou schopni kontrolovat a na kterou mají velice malý vliv. V důsledku toho je velice těžké eh, odhadnout, jaké budou dlouhodobé dopady projektů, které jsou financovány z Evropské unie a programů, které jsou eh, v rámci těchto projektů implementovány implementovány. Zajímalo by mě, jak Evropská komise podpoří úsilí místních zastupitelstev generovat eh, takové strategie, které budou ehm, eh, udržitelné a které budou reagovat na potřeby, které eh, vyplývají z některých externích příčin. Eh, zajímalo by mě, jakým způsobem bude komise přistupovat k posílení role místních samozpráv. Děkuji, děkuji, pane Luhane. A naším posledním řečníkem v této části Catch the Eye je pan Sikerský. Máte minutu. Dámy a pánové, politika soudržnosti, to je pilíř politiky, rozvo- politiky rozvoje. Je to politika, která podporuje regiony a podporuje místní společenství. Na jedné straně existují lidé, kteří by chtěli od této politiky příliš mnoho, jiní by ji chtěli příliš omezit. Ale nejdůležitějším cílem této politiky je trvale udržitelný rozvoj v různých oblastech. Musíme mít jednu politiku soudržnosti, jak pro města, tak pro venkov. Po tak velkém rozšíření je Evropská unie velmi různorodá a vyrovnání šancí na rozvoj je důležité. Stávající výzvy musíme zvládat všichni. Jedná se o hospodářskou krizi, o špatné demografické trendy a klimatické změny. A v této situaci víme jedno, a to, že je potřeba, aby politika soudržnosti pokračovala a aby se přizpůsobila stávajícím výzvám. Děkuji. Dobrá. Dámy a pánové, zbyla nám ještě trocha času a myslím, že je důležité prokázat dobrou vůli a flexibilitu, takže dám ještě slovo paní Tykou na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Pokud dovolíte, tak bych doplnila pár slov. Když hovoříme o inteligentních městech, nesmíme zapomínat na investice do energetické účinnosti budov. 90 budov, které budou existovat v roce 2020, už stojí dnes. A z toho důvodu si myslím, že budoucí politika soudržnosti by měla více věnovat do fondu regionálního rozvoje, které budou města používat pro zvyšování energetické účinnosti budov. Domnívám se také, že bychom měli více investovat do eh, veřejné dopravy, abychom zvýšili eh, mobilitu ve městech. Teď jsem byl velkorysý vůči paní Tikau, takže následující řečník má také minutu. Mí kolegové již hovořili o hlavních otázkách a tématech této rozpravy. Není však možné, aby naše politika Eh, v oblasti soudržnosti nebyla realizována z byrokratických důvodů. Takže pokud eh, bychom chtěli zjednodušit eh, naše pravidla a naši politiku, tak se přiblížíme k naší politice v oblasti soudržnosti. Dále se také angažujeme v tom, aby naše politika byla realizována. Chtěli bychom tedy posílit ty regiony, které mají Eh, závažné problémy a prosil bych o odpověď komise eh, ohledně citlivých eh, skupin obyvatelstva. Chtěl bych také především zdůraznit situaci mladých lidí. Politika trhu je jednou politikou, ale měli bychom se věnovat ještě dalším záležitostem. Pan komisař Sameky jménem komise. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych řekl, že není pochyb o tom, že politika soudržnosti bude úzce začleněna eh, do eh, realizace strategie EU 2020. Strategie EU 2020 ehm, bude reakcí na různé globální výzvy a politika soudržnosti bude mezi klíčovými zásadními nástroji, které budou k dispozici Evropské unii a členským státům, tak aby mohly reagovat na tyto výzvy. A proto mm, různé obavy z toho, že politika soudržnosti bude oddělena od implementace e, celkové strategie Evropské unie, e, tyto obavy jsou nepodložené. Za druhé, v tomto stádiu je řada otázek, aspektů, například mm, geografické pokrytí nebo pokrytí či existence ehm, cílů dvou eh, regionů nebo žádná báze pro financování, přechodné eh, ustanovení eh, nebo různé skupení regionů. Toto všechno jsou otázky, které tady nadnesli cíní poslanci a na ty nejsou ještě jasné odpovědi ze strany komise. To přiznávám. Ale je tady mm, neustálá hluboká diskuze mezi službami komise a mezi vládními experty z členských států a tato diskuze se odehrává na obou stranách. Tato diskuze povede k přípravě plnohodnotné pozice komise a to na podzim roku 2010. Eh, v průběhu následujících měsíců eh, tady budou otázky a problémy, které tady byly nadneseny a na tyto otázky a problémy by měla komise najít řádné odpovědi. A konečně bych eh, rád poděkoval všem poslancům Evropského parlamentu za návrhy, otázky, které potvrdili důležitost politiky soudržnosti jako nástroje dlouhodobé investice do oblastí, které jsou nezbytné pro to, aby bylo možné vytvářet potenciál růstu eh, regionu a členských států. Určitě vaše zajímavé a eh, užitečné poznámky sebou odvezu do Bruselu a podám o tomto zprávu svým kolegům eh, ze služeb komise a také mému následníkovi. Komise bude připravena pokračovat v diskuzích s Evropským parlamentem, diskuzi, která se vztahuje na k formě politice soudržnosti v následujících měsících. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane komisaři. A tím jsme vyčerpali tento bod na programu. Přerušíme naše zasedání až do 11.30. V 11.30 začne hlasování.